Děkuji, pane Kavado. Já budu hovořit svou mateřštinou. Pane předsedo, dámy a pánové, v průběhu 20 let šengenský eh, prostor využíval jediný typ vízového kolku. Nicméně dochází k případům padělání, eh, kterých neustále přibývá. Na minulé schůzi našeho výboru eh, jsem se snažil představit návrh komise, eh, kterým se pozměňuje eh, nařízení o jednotném vzoru víz. Vzhledem k důležitosti eh, tohoto tématu a i vzhledem k jeho technické povaze podporuji tento návrh a nenavrhuji žádné změny. Nová podoba vízového štítku už byla schválena zainteresovanými stranami a odpovídá potřebám strojového čtení. Vzhledem k důležitosti návrhu by měla nová legislativa být přijata co nejdříve. Vzhledem k současné naléhavé situaci. Pokud někdo z kolegů chce podat pozměňovací návrh, může to udělat do 9. prosince. plánujeme hlasovat v lednu. Děkuji vám za pozornost. Merci à vous. Euh, y a-t-il Děkuji vám. Eh, hlásí se někdo o slovo? Andrzejka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W zasadzie... Děkuji vám. Eh, tady máme velice jasný případ. Pan kolega Džambasky nám velice dobře vysvětlil, o co tady jde. Eh, existuje čím dál silnější nebezpečí e, padělání nebo falsifikace těchto výzových štítků. Proto je nutné e, podniknout kroky, e, které můj kolega zmínil. Já hovořím jménem pana Budy, stínového zpravodaje, a mám pouze jednu jedinou připomínku. Podle článku 2.3 je stanovena časová lhůta pro implementaci nového štítku. V současnosti je to 15 měsíců a to je rozděleno na dvě části. Devět měsíců na implementaci a dalších šest měsíců je dodatečných a není specifikováno, eh, na co je těch šest měsíců zamýšleno. Takže eh, co kdybychom zrušili eh, tu šestiměsíční lhutu a ponechali pouze devět měsíců na implementaci? To si myslím, že by bylo dobré řešení, protože čas je tady důležitým faktorem. To je má jediná poznámka. Merci, monsieur Vieska. D'autres interventions? Děkuji. Ještě někdo si žádá slovo? Nikdo? Komise, je tady někdo? Eh, a pokud ano, chce si eh, vzít slovo, nic z toho neplatí, takže připomínám pozměňovací návrhy do 9. Eh, prosince a děkuji Filipovi i kolegům. Bod 22, slovo má pan Kazbara. Děkuji, pane předsedo. My jsme byli informováni o tom, že pan zpravodaj Hendl, který má na starosti toto téma, odložil předložení a prezentaci eh, zprávy na 23. února. Můj návrh eh, tedy vůči výboru je takový, abychom tomu uspůsobili naši práci. Eh, moje stanovisko bylo předloženo, ale já si myslím, že stojí za to vyčkat na prezentaci tohoto téma tu. Mm, platí to tak pro předložení našich pozměňovacích návrhů a taky diskuzi a navrhuji, abychom ji odložili tedy na to únorové datum. Děkuji, myslím, že 23. února je výborný termín, ale vlastně nevím proč. Má k tomu někdo nějaký e, komentář? Ne. Takže téma je vyčerpáno a můžeme přejít k dalšímu bodu bod 24. Jménem Delvo. Paní Delvo, eh, děkuji pane předsedo. Já bych měla eh, schrnout situaci pracovní skupiny o robotice či o právní aplikacích a etických aplikacích robotiky a budu hovořit pod, za kontroly pana Andersena, který je eh, členem této pracovní skupiny. Eh, proběhlo šest zasedání pracovní skupiny a především jsme se snažili eh, pochopit, o co vlastně jde, co se tedy děje v oblasti robotiky a musím říci, že je to velice komplikované, velice rozmanité. Bojujeme s definicí robota jako takového, v zásadě je to um, hmotná pomůcka, která obsahuje nějaké algoritmy, ehm, nezbytná čidla. My jsme se rovněž s dotazem ehm, obrátili Například eh, jsme se dotazovali, eh, zda eh, ten přístroj, který obchoduje na burze na základě algoritmu, zda je to robot. Odpověď byla, že ne, ale o tom můžeme dlouze diskutovat. Takže ta problematika je velice složitá. Máme průmyslové robotické přístroje je první generace a mezi tím přišla celá řada dalších. Je třeba rovněž zmínit, že Evropa je největší světový výrobce průmyslových robotů. Ehm, máme 40% tržní podíl, pokud jde o e, roboty v oblasti služeb, e, takže je to významný zdroj konkurenceschopnosti Evropy. Roboty nalezneme ehm, v takových oblastech e, činností, které jsou příliš nebezpečné pro člověka, například při požárech, Eh, údržby eh, ponorek například. Jedna specifická eh, oblast protézy. Můžete mít tedy umělou ruku, nohu, která je propojena s vaším mozkem a je ovládána vaším mozkem a doufáme, nebo trh eh, si hodně slibuje od robotů, kteří budou pečovat o eh, staré lidi, kteří potřebují každodenní péči a samozřejmě máme ty případy, které všichni znají, auto bez, eh, bez řidiče či drony. Pokud jde o drony, tam výbor Libe již přišel se zprávou a se všemi možnými doporučeními, to můžeme případně zmínit, ale nemá smysl drony příliš eh, rozpracovávat eh, detailněji, ale je třeba si uvědomit, že v loňském roce dron byl nejčastější vánoční dárek. Existuje celá řada různých eh, druhů a velikostí dronů a neexistuje jednotná regulace v Evropě, což je problematické, protože dron může překročit hranici, aniž by byl zaregistrován a pokud eh, například eh, regulace v oblasti pojišťovnictví je rozlišná v jednotlivých zemích, tak to může být problematické. Takže musím říct, že jsme objevili, alespoň pro mě, svět eh, doposud nepoznaný. Eh, zabývali jsme se i otázkami etiky. Tady asi eh, můžeme jednoznačně říci, že bychom chtěli etický výbor pro roboty, chtěli bychom nějaké uh, guidelines nebo etický kodex pro výzkumné pracovníky, kteří pracují na robotech a uh, Eh, ale s tím je spojená i diskuze, zda eh, i my máme mezi sebou stejnou etiku, ale to je věc, eh, kterou můžeme případně diskutovat s experty. Každopádně si myslím, že je potřeba mít nějaký etický rámec pro robotiku. Z právního hlediska je rovněž celá řada otázek. Některé se netýkají výhradně robotů, Eh, například je to ochrana soukromého života, ochrana soukromí. Eh, robot nemůže fungovat, eh, pokud nebude dostávat data. Pokud budete mít robota, který bude pečovat o starou osobu v bytě, tak ten robot bude mít informace prakticky o všem, co se děje v tom bytu a kdo má přístup k těmto informacím, jakým způsobem budou zpravovány tyto informace, takže to je problematika, která je velice významná, ale to se netýká výhradně eh, robotů. Eh, týká se to například i eh, kamer, systému ostrahy a tak dále. Diskutujeme o otázce, zda bychom na robotu měli mít tlačítko, kterým bychom deaktivovali přenos dat. To je problematické například pro auta bez řidiče protože eh, všechna auta bez řidiče budou muset mít nějakou černou skřínku, kde se bude eh, nahrávat vše, co se děje v případě, že by došlo k nehodě. Pokud ale e, stisknete tlačítko off, tak e, vlastně nebudete vědět, jak k té nehodě došlo, bude problém s pojišťovnami a tak dále. To je celá řada takových složitých otázek. E, druhá oblast, která je zcela zásadní pro, správnou, pro správné fungování robotů, to je ta kybernetická bezpečnost robotů Tady nemáme certifikaci pro zabezpečení sítí v Evropě. Mně se e, stává, že třeba mm, s někým hovořím po telefonu, e, na mobilu a najednou se to e, přeruší a nemám síť. A e, co se stane, když se toto přihodí tomu e, robotu auta bez řidiče? E, to by bylo dramatické, ten robot by najednou neuměl řídit. Takže to jsou věci, které je třeba vyřešit. A netýká se to možná až tak úplně našeho výboru. Každopádně ale i zástupci ostatních výborů jsou v této naší pracovní skupině. Dobře. Další věc, kterou se budeme muset velice podrobně zabývat, je otázka odpovědnosti, tedy eh, kdo je zodpovědný za případnou nehodu eh, s robotem, zda je to ten tvůrce, uživatel, robot eh, jako takový. Například ve Francii se rozvíjí teorie, že by robot měl mít e, svoji právní subjektivitu, to znamená, že tu odpovědnost by nesl přímo robot. Takže to, je, to jsou otázky, které budeme muset řešit. Další oblast e, je smluvní právo, e, velice složité téma. Zda tedy naše smluvní právo, tak jak jej máme dnes nastavené, bude fungovat i pro roboty. Ehm, koupíte si robota, ale pak eh, je třeba zajistit i s tím spojené služby, údržby, eh, údržbu, monitoring a tak dále. A já bych se ráda zeptala, zda bychom v rámci našeho eh, výboru mohli uskutečnit slyšení s experty, protože i experti mají velice rozdílné názory a myslím, že by pro nás bylo zajímavé konfrontovat Eh, zastánce eh, názoru, že by měl robot mít eh, právní subjektivitu, měl by mít svoji vlastní odpovědnost a naopak těch, kteří zastávají opačný názor. Já musím říci, že se necítím kompetentní k tomu, abych s nimi sama diskutovala, takže bych to ráda sdílela s vámi Eh, takže to je taková moje výzva tomuto výboru, zda bychom to tady mohli zorganizovat. Máme dostatek expertů, ale myslím, že by bylo zajímavé eh, konfrontovat jejich eh, stanoviska. Rovněž je tady problematika autorských práv, co se stane, pokud robot vyprodukuje nějaké dílo, komu budou náležet autorská práva. To jsou rovněž otázky, které bude třeba řešit. Dále otázka bezpečnosti eh, pracovníků. Je třeba si uvědomit, že první generace robotů, které jsme zažili v průmyslu, tam bylo striktní, eh, striktní oddělení eh, mezi robotem a člověkem. Robot byl považován za obrovský přístroj, který je nebezpečný a bylo třeba zabránit eh, kontaktu. Nová generace robotů, eh, která je na trhu, eh, je založená na interakci mezi robotem a člověkem, takže bude třeba jasně nadefinovat otázky BOZP. Dále je tady problematika bezpečnosti pro spotřebitele, to je také důležitá oblast pro robotiku. a otázka zdraví. Eh, ve zdravotnictví je celá řada robotů, eh, chirurgické roboty, eh, je to v těch medical devices, ale nevím, jestli tam ta kontrola je dostatečná. A pak je tady systém například protéz, které vlastně doplňují abych tak řekl, výbavu člověka. A je tady tedy etická otázka, zda eh, zdravotnictví eh, má napravit eh, handicap, například pokud přijdete o končetinu v důsledku nějakého úrazu, či zda robotika má člověka vylepšit. Mít tedy protézy, pomůcky aniž by eh, existoval nějaký zdravotní problém, jenom z toho důvodu, abychom eh, člověka vylepšili, eh, zkrášlili. To jsou etické otázky, které bude třeba řešit a musíme to řešit s odborníky na etiku. A myslím, že tím jsem tu otázku v zásadě vyčerpala. Já jsem velice vděčná což je výzkumné centrum našeho parlamentu, eh, které přišlo eh, s studií založenou na různých eh, scénářích vývoje v následujících 25 a 20 letech. Výstupy z této studie bychom měli mít v únoru nebo v březnu a já bych ráda v květnu předložila návrh zprávy, tak aby všichni měli eh, možnost to strávit a aby i výbory, kterých se to týká, mohli k tomu zaujmout stanoviska. Při objevování tohoto fascinujícího, i když relativně eh, malého světa vědců v oblasti robotiky jsem eh, zaznamenala, že je tam hodně eh, science fiction, ale eh, je tam celá řada věcí, které se skutečně realizují. A já myslím, že budeme potřebovat předpisy, které budou dostatečně pružné, abychom nebránili vývoji, výzkumu a vývoji, ale rovněž je třeba si uvědomit, že ten technologický vývoj jde velice rychle a je třeba se tomu přizpůsobit. Myslím, eh, že ta první generace robotů, to, to jsme zvládli, to byly stroje, druhá generace, eh, tam už budeme potřebovat nová pravidla a pak ještě máme před sebou 20-25 let a pak eh, ti roboti budou dělat vše za člověka. A já si myslím, že tady je velice důležité o tom již diskutovat, Nemůžeme si myslet, eh, že zítra eh, roboti člověka porazí a nahradí ho všude. Samozřejmě je s tím spojená problematika zaměstnanosti. Měli jsme jedno sezení, které se zaměřovalo právě na zaměstnanost a tam upřímně řečeno nejsme schopni predikovat budoucnost. Eh, I experti nemají jasné stanovisko oni tvrdí, že roboti budou schopni zastat 40 až 60 stávajících pracovních příležitostí, ale nejsou schopni říci, jaké nové pracovní eh, příležitosti to eh, vytvoří. Ehm, takže Abychom ale mohli pracovat s roboty, bude třeba eh, přizpůsobit i systém vzdělávání, bude třeba nové know-how, nové znalosti, Eh, vyškolení eh, stávajících pracovníků. Někteří věci dokonce zastávají názor, že bude třeba, eh, aby pracující absolvovali třeba druhé, případně třetí zaměření, aby se přizpůsobili nové situaci. Výbor Ampel má rovněž eh, pracovní skupinu, která se zabývá eh, otázkou zaměstnanosti a eh, robotiky. My s nimi spolupracujeme a je tady takový expertní hlas, který hovoří o tom, že pokud budeme mít více robotů v průmyslu, budeme konkurenceschopnější a byla by to možnost, jak eh, stáhnout zpět některá průmyslová eh, odvětví, která byla delokalizována. Eh, bylo by možné, aby se tato odvětví vrátila zpět do Evropy. Když se podíváme, co se děje na ostatních kontinentech, Spojené státy mají obrovský program v oblasti robotiky, Čína masivně investuje do robotů, takže těm, ti roboti prostě eh, tomu se nevyhneme. A bylo by lepší, kdybychom byli schopni nastavit eh, pravidla, kdyby se do toho náš průmysl zapojil, eh, raději tak, než abychom tady měli pouze roboty z jiných světadílů. To je, pane předsedo, asi vše k tomu. Já bych byla schopná o tom hovořit hodiny, nicméně teď bych to asi ukončila, případně jsem schopna zodpovědět vaše dotazy. Jediný eh, můj požadavek v tuto chvíli je, prosím, zorganizujte to slyšení. Myslím si, že by to bylo velice důležité. Děkuji, paní Devo. Vy jste eh, vy jste eh, říkala, Eh, že tedy eh, chcete podělit o to vaše překvapení, tak eh, já nevím, jestli potřebujeme ještě pak k tomu i další slyšení, ale každopádně to slyšení můžeme zorganizovat a dokonce v Belgii je významný projektant strategie v oblasti robotů, který se zabývá tou inteligencí těchto přístrojů, jmenuje se Laurent Alexandre a ten člověk původem pochází ze zdravotnictví, eh, napsal knihu, která se eh, jmenuje Smrt smrti. Eh, je to o tom, jak algoritmy mění zdravotnickou budoucnost člověka. A my v Evropě jsme skutečnými lídry především v té robotice v chirurgii. V mnohých zemích, například ve Štrasburku, kardiovaskulární operace pro, probíhají na dálku, tím, kdy eh, skutečně tam eh, eh, ty úkony jsou zadávány z druhého konce světa, jenom doufáme, že tedy se nepřeruší spojení. Kdo chce slovo, pan Anderson? Well, thank you. Uh, would just... Děkuji vám. Já bych chtěl říct, že souhlasím s paní Delvo tom, že jde o nesmírně zajímavou pracovní skupinu. To téma je velice široké a fascinující. Už se tam stalo mnohem více, než já jsem předpokládal, že se stane. To, co jsme si mysleli, že bude daleká budoucnost, je už nyní realitou. A už nyní vidíme, že poměrně brzy se lecos stane, už v nejbližších několika letech. Ten vývoj pokračuje velice rychle v oblasti robotiky. Zároveň také je vidět, že v některých oblastech se budou dít věci, ať už si to budeme uvědomovat, anebo ne. A to si žádá regulaci. Například eh, jedna oblast, kde už k vývoji došlo, je oblast dronů. Drony se vyrábějí, eh, provádějí sledování, eh, havarují, mizí, srážejí se. A my bychom opravdu měli zvážit regulaci dronů. Už se na tom pracuje. Dále existuje robotická chirurgie, umělá inteligence a tak dále. Věci se vyvíjejí. Na druhou stranu se vyvíjejí také robotická auta, ale pokud chceme eh, my v Evropské unii také držet krok, abychom měli konkurenční výhodu, pak si myslím, že tady je obrovský potenciál pro politické kroky abychom jednali správně a co nejrychleji. Zejména v oblasti umělé inteligence se domnívám, že vyvstane mnoho velice ožehavých otázek v nadcházejících desetiletích. A my bychom si měli už teď začít si toho otázky klást. Já si myslím, že v této oblasti nebudeme moci najít všechny odpovědi a dát je do nějaké zprávy, ale možná, že připadneme na některé otázky což je také velice užitečné. Merci beaucoup, monsieur. Qui veut prendre la parole? Děkuji. Kdo si přeje slovo, prosím? Dziękuję panie przewodniczący. Ja eh, chci povědět, že to je niezwykle. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěl říci, že toto je nesmírně fascinující téma. Vůbec jsem si to neuvědomoval a musím říci, že trochu závidím eh, paní zpravodajce, že se toho tolik dozvídáte a že se tolik přiučíte. A opravdu si myslím, že slyšení by bylo nesmírně cené, no protože by rozšířilo naše znalosti. A když trochu zavzpomínám eh, a pokusím se vzpomenout si na svět před internetem, eh, když si vzpomenu, jak vypadaly počítače před 30 lety, tak vzhledem k vývoji robotiky, za 30 let bude patrně svět vypadat zcela jinak než dnes. Hovořím teď o počítačích, protože před 30 lety jsme si nepokládali správné otázky. A vývoj se ubíral tempem mnohem rychlejším, než byly naše kroky a naše rozhodnutí. A pokud je o roboty a jejich místo v našem světě, jak jste správně zmínila, je tolik způsobů použití, ale my bychom se měli nejvíce zajímat o otázky bezpečnosti, odpovědnosti, o, o právní regulaci. Já si neumím představit, že by robot byl e, právnickou osobou nebo že by, že by měl právní status, nicméně v budoucnu proč ne? Takže naprosto eh, podporuji váš, vaši myšlenku na organizaci slyšení, protože měli bychom se dozvědět více o tom, co se chystá v budoucnu. Takže eh, mohl bych si, no, uměl bych si představit eh, zprávu v únoru, slyšení v březnu a hlasování v červnu. Děkuji, pane předsedo. A děkujeme za eh, to vystoupení, které bylo jednak eh, úžasné i poměrně zábavné. Je to eh, téma, my jsme si trochu z toho dělali v průběhu té přednášky legraci, protože otázka odpovědnosti, to je věc, která ve francouzském právu se řeší již velice dlouho. Je tady ta objektivní odpovědnost, Eh, to je velké téma. A pak je další věc, a tomu jsme se trochu smáli, zda roboti budou mít eh, duši. Eh, zase vrátíme k těm zasedáním z naší historie, z historie křesťanství, tak abychom si řekli, jak tedy ty roboty vnímat. To je opravdu téma, které je uchvatné, které vstupuje do našich eh, životů. Vy jste hovořila o problémech eh, aut, eh, ale máme třeba všechna letadla, která jsou ovládána robotikou. A e, vidíme, že těch pár chyb, e, těch pár nehod, ke kterým dochází, e, jsou většinou e, chyby pilota a ne toho stroje. E, takže to je samozřejmě znepokojující a na druhou stranu úžasné. Otázka etiky. Když jsem byl na gymnáziu, vzpomínám, že jsem eh, četl eh, sci-fi knihu, kde eh, ty roboti měli určité imperativy, museli například chránit život a druhý imperativ museli zachraňovat člověka Eh, který mu dává eh, příkazy. A ve, ve finále eh, ten robot explodoval, protože aby zachránil toho, kdo přikazuje, by musel zabít někoho jiného, takže to nebyla až tak otázka etiky, ale čistě matematická. Takže je to mm, důležité téma. To, že budeme transformovat lidskou práci, především ty Eh, úkony, eh, ty nejnepříjemnější úkony, eh, ta skutečnost, že to budeme realizovat strojově, tak musíme uvažovat i o otázce financování, protože vývoj robotiky to je klíčová otázka. Stačí zajet do Japonska. Ale je tady otázka zdanění například. My to vnímáme tak, že když někdo pracuje, má přidanou hodnotu, a e, ta je částečně zdaněna státem, to je daň z příjmu. A pokud dáme zítra robota místo toho člověka, tak e, již nebudeme zdaňovat ty příjmy a navíc budeme mít e, lidské bytosti, které budou nezaměstnané a o které bude třeba se postarat. Já vím, že tady není to správné místo o tomto diskutovat, ale pokud bychom eh, měli tady mít nějaké slyšení, budeme řešit otázky robotiky, tak eh, by měla zaznít ta otázka financování našeho hospodářského sociálního eh, modelu, protože to je skutečně převratné. Merci beaucoup. Děkuji. Ještě někdo žádá slovo? Jste saturováni robotikou? Tak pokud dovolíte, tak já bych ještě přidal mírnou dávku. Je to eh, takové klíčové téma a já se tím také eh, zabývám. Eh, a když vynalezneme kalkulátor, který je 15 tisíckrát efektivnější než ten dnešní, tak budeme schopni přetvořit nejen fyzickou Eh, osobnost, eh, geny, eh, aminokyseliny, ale budeme schopni přesunout v podstatě všechny funkce lidského těla na robota s výjimkou tedy e, citu. A 15 tisíckrát e, výkonnost současného kalkulátoru, e, tak e, to bude trvat zhruba 15-20 let oblasti, kterými bychom se měli zabývat. To, to jsou skutečně všechny ty, o kterých jste hovořila. Nejen tedy financování eh, výzkumu a vývoje v Evropě, protože potřebujeme nějakou veřejnou platformu. Není to jen to, eh, ty sociální otázky, právní otázky, musíme eh, hovořit o eh, neutralitě robota, tak jako o neutralitě, jsme hovořili o neutralitě sítě a tak dále. A pak eh, je tady problematika práce, bezpečnost práce, ale mám pocit, že to slyšení bude možná příliš krátké, takže bychom spíše měli uvažovat o něčem, o nějaké sérii zasedání, ale předpokládám, že všichni souhlasí s tím, že eh, na konci prvního čtvrtletí bychom zorganizovali takovéto sezení? Ano. Ano, je třeba poměrně rychle eh, zaslat pozvánku i těm příslušným expertům, aby se mohli zúčastnit a chtěli bychom, aby těch slyšení proběhlo více, protože těch témat je eh, celá řada. Společně s koordinátory budeme si muset říci, čím začneme, protože určitě nebudeme schopni vyčerpat eh, všechna eh, témata eh, v rámci jednoho zasedání. Já obecně po třech hodinách už jsem tak saturovaná, že už nejsem schopna tu složitou argumentaci sledovat. Takže bude třeba, aby těch zasedání bylo více. více. A pokud dovolíte, jenom zmíním pár komentářů souhlasím s panem Andersenem, nenalezneme odpovědi na všechny otázky. Je důležité, aby ty otázky zazněly. Je třeba, aby proběhla diskuse nejen eh, v Evropském parlamentu, ale v rámci celé společnosti, eh, jakým směrem chceme jít, eh, co nás čeká, jak, bude, jak zorganizujeme to společné soužití na Zemi. A myslím si, že to je důležité, aby tato diskuse šla nad rámec pár vědců a expertů. Mohli bychom opravdu diskutovat hodiny a hodiny, zda eh, robot jednoho dne bude mít duši či nikoli. Já to nevím, eh, nikdo to neví v tuto chvíli. Je to taková fascinace, eh, která doprovází člověka od samého počátku sci-fi o robotech, eh, to je velice dlouhý příběh eh, již eh, ze starověku. Já bych nicméně ráda varovala před takovým tím přístupem, to všechno vyřešíme, všechno budeme regulovat. Já si myslím, že bychom měli se držet při zemi, pokusit se nejprve eh, řešit ty otázky, které eh, v tuto chvíli eh, jsou na stole, například auto bez řidiče. To je něco, co přijde poměrně brzo. Nebude to asi Google Car. Já jsem zjistila, že Google Car fungují pouze v případě, že svítí sluníčko a je to poměrně široká silnice, která není nějak ucpaná. Takže eh, abychom my tady v Bruselu vyřešili eh, počasí a ještě ty, eh, ten provoz, to bude asi složité. Nicméně brzy budou auta schopna parkovat bez řidiče. On, oni už jsou schopn, schopni parkovat dnes, ale zatím to neumožňují předpisy. Je tady, jsou tady vídeňské předpisy a bude třeba Eh, bude třeba to ještě eh, přizpůsobit, ale nebudu takto zabíhat do detailů. Bohužel bez mikrofonu. Ano, teď budeme mít druhou generaci robotů, interakce eh, mezi člověkem a robotem a určitě přijde, a nevím kdy, za 20, za 30 let, třetí generace robotů, Eh, kteří se naučí eh, sami a budou skutečně nezávislými. Takže ten postup, který navrhuji, eh, je, abychom nestratili z úhlu pohledu tu dlouhodobou perspektivu, ale abychom se zabývali hlavně tím, co nás teď tlačí v následujících nejbližších letech. A pak tady bude Eh, otázka, zda by měli mít nějakou svoj, ty roboti svoji subjektivitu, aby mohli být registrováni, zdanění, eh, aby mohli vlastně financovat eh, lidskou populaci. V rám, především v rámci našich systémů sociálního zabezpečení, které vychází ze zdanění práce. Pokud eh, robot eh, nahradí práci eh, lidí, tak já nevím, jak budeme financovat systémy sociálního zabezpečení. To jsou věci, které bude třeba řešit a musíme tu otázku položit, případně nabídnout určitá doporučení. Jsem rád, že aspoň částečně, ráda, že částečně sdílíte moje nadšení. Děkuji mnohokrát, sekretariát je vám plně k dispozici. Děkuji mnohokrát a můžeme Eh, přejít eh, dál. Eh, zda tady můžeme schrnout cestu do Washingtonu. Uh, I will start. Thank you very much. Děkuji, já začnu. Náš program byl velmi zajímavý. My jsme se zaměřovali hlavně na dvě tématy. Jednak probíhající jednání o T-typu a druhou oblastí byla práva duševního vlastnictví. Co se týče TTIPu, tak eh, jsem měla dojem, že to jednání není až tak velkou prioritou zákonodárce a mnohem eh, více se zajímají eh, o podrobnosti TTP, alespoň podle mého dojmu, a nebyli jsme až tak úspěšní, pokud jde o to, abychom našli vhodného vyjednávacího kontaktního partnera, který by s námi eh, prodiskutoval ten eh, návrh eh, ASDS mezi EU a USA. V době, kdy jsme tam byli, tak ten návrh byl poměrně čerstvý, ale povědomí mezi členy kongresu o konkrétních problémech jednání v rámci TTIPu k ISDS, tak to povědomí bylo poměrně malé takže bychom se tím měli dále zabývat. Eh, měli jsme zajímavý eh, rozhovor s experty pro eh, obchod a vyjednávání za USA v oblasti IT. Oni mm, měli velmi vášnivý projev o nedostacích údajné ochrany zeměpisných označení. Přišli s celou řadu konkrétních bodů, nebylo tak snadné o tom diskutovat přímo na místě. Ráda bych požádala sekretariát, eh, zda by nebylo možné se znovu eh, obrátit na eh, obchodní zástupce USA, vyžádat si dokumentaci k daným argumentům, k zeměpisným označením, protože ty dokumenty byly poměrně zajímavé, rozsáhlé, ale nebylo možné během tak krátkého času to vše probrat. Eh, potom jsme se setkali eh, s patentním úřadem a úřadem pro ochranu autorských práv USA, což bylo také poměrně zajímavé. A do značné části otázky, které tam řeší, pokud jde o autorská práva, tak to se poměrně blíží tomu, co řešíme my v Evropě. Například probíhají diskuze o um, ustanoveních kosiřelým dílům, a já si myslím, že by mohlo být užitečné eh, mít diskuzi také o zkušenostech, které jsme měli v EU, eh, e co se týče fungování směrnice o osiřelých dílech. Komise by měla poměrně brzy předložit vyhodnocení k této směrnici. A kromě toho probíhala také diskuze o struktuře eh, amerického úřadu pro autorská práva a my jsme Mm, hlasovali o tzv. OHIMu, což bude takový Evropský úřad eh, pro eh, autorská práva. Na straně USA se snaží zlepšit fungování rejstříků IT systému v rámci tohoto úřadu. A OHIM se zabývá stejným tématem, to znamená, dynamo zlepšení registrace a systému IT, tak eh, vzhledem k tomuto zájmu by to mohla být oblast budoucí spolupráce. Kromě toho USA pracuje také na eh, eh, vylepšení oznamování a záznamů a jejich systémů, tak aby eh, informace nebyly zaznamenávány nesprávně, v případě, že se využívá nějaká výjimka nebo v USA takzvané ustanovení pro fair use, férové užití. A pak se také hovořilo o zavedení nových výjimek, Konkrétně o, e, se to týkalo remixu, transformační děl. O tom se diskutovalo také v Evropské komisi. Já jsem velmi ocenila také možnost e, na, navštívit e, nejvyšší soud v USA a diskutovali jsme také mimo jiné o některých tématech, která se řešila i v parlamentu ve zprávě k autorským právům, k ochraně veřejné domény a tak dále. A to, co vstoupí do public domain, by tak mělo také zůstat. Bylo tedy velmi zajímavé vidět, že spousta témat, spousta diskuzí, které probíhají v Evropě k autorským právům, tak se odráží také v diskuzích, které probíhají v USA. A zajímavé bylo také, že v oblasti TTIPu naopak spousta věcí která se otevřeně a živě diskutují v Evropě, tak eh, nejsou až takovým středobodem zájmu v USA, alespoň tedy podle eh, mých dojmů z toho setkání. Ja? Děkuji, pan Vyska. Eh, zgadzam se. Děkuji. Já plně souhlasím s tím, co říkala Julie šlo opravdu velmi zajímavou návštěvu na jedné straně, ale na druhou stranu to bylo také poměrně překvapivé. Já jsem očekával větší povědomí na americké straně. Ukázalo se, když jsme hovořili o kontaktech s eh, členy kongresu, takže eh, jim naprosto chybělo povědomí některých věcech. Na straně vlády tam jsme zaznamenali velké znalosti. Julie eh, eh, zmínila některé konkrétní úřady, s jejichž zástupci jsme se setkali. Takže ti to mají rozsáhlé znalosti. Eh, byť se nejsem jist, zda závěry, které z toho činí, z těch znalostí se nám budou líbit, nicméně znalosti mají. A myslím si, že bychom si měli položit otázku, zda i naši experti mají takto hluboké znalosti, o um, americké straně. Možná, že bychom se mohli um, zeptat na to, jak to vypadá s tou zeměpisnou ochranou. My jsme si k tomuto tématu vyslechli mimořádně zajímavé přednášky. Nicméně eh, závěry, které z toho učinili, tak byly velmi rozdílné od eh, toho, o čem diskutujeme zde v Evropě. Takže určitě podle mého názoru bude nezbytné pokračovat ve spolupráci mezi eh, americkým kongresem a Evropským parlamentem. Vím, že američtí kolegové mají v plánu navštívit Evropský parlament někdy začátkem příštího roku, což je dobrá zpráva. Dále jsem měl eh, trochu dojem, že v hlavním městě se eh, až tak na TTIP nezaměřují. Mm, řeší to spíš vláda, ale budou to potom naši kolegové, kteří budou přijímat rozhodnutí, takže by měli vědět, o čem budou hlasovat. Co se týče autorských práv, tak eh, proběhla opravdu zajímavá diskuze. A je pravda, že se nacházíme v podobné fázi, pokud jde o hledání nových řešení. Američané mají velmi pestrý systém, není úplně konzistentní v, celém, eh, v celých USA, protože v jednotlivých eh, státech USA platí různá ustanovení. Takže na jednom eh, z našich setkání jsme zaznamenali opravdu trvalý, trvalou výměnu informací a myslím si, že to je důležité pro to, aby bylo možné řešit některé problémy, které by se mohly objevit v budoucnosti, když budeme vyjednávat dohody typu TTIP. Šlo tedy opravdu o velmi zajímavou a potřebnou návštěvu. A je opravdu škoda, že máme tak málo eh, takovýchto příležitostí, takovýchto návštěv. USA představují pro nás velké partnery, měli bychom je považovat za velké partnery a my sami bychom měli být považováni velkým, za velkého partnera ze strany USA. Ale možná, že protože Evropa je mnohem pestřejší nebo není tak jednotná, jak eh, zaznělo, tak eh, naši američtí partneři jsou ve spolupráci někdy trochu zdrženliví. A já si myslím, že bychom měli zajistit užší spolupráci a k tomu sloužila například tato návštěva. Děkuji, žádné další připomínky. Tak děkuji eh, za toto shrnutí. Přejdeme k bodu 26. To je zasedání OHMI. Eh, já a paní Reda jsme se zúčastnili a rádi bychom vás tedy informovali. Eh, paní Reda, možná začnete, začněte, bude to korektnější takto. Uh, thank you. Uh, I'm happy to start. Um... Eh, děkuji za slovo. Observatoř předložila svůj pracovní program na 2016 a hovořili také o návrzích členských států, které schromáštili a myslím si, že pro nás je nejdůležitější to, že eh, středisko pro sledování bude provádět systematickou revizi eh, judikatury a obchodních tajem, k obchodním tajemstvím v EU, což je opravdu relevantní k probíhajícím diskuzím, které máme ke směrnici o obchodním tajemství, protože nám to pomůže mimo jiné identifikovat některé problémy, které mohou existovat při provádění e, pravidel e, k obchodnímu tajemství v jednotlivých členských státech. Jak víte, tak parlament doporučil ochranu veřejné domény středisko pro sledování tuto záležitost analyzuje. Zejména eh, se zabývá přidanou hodnotou eh, veřejné domény v filmovém průmyslu. Tato činnost bude pokračovat i příští rok. A kromě toho v rámci příštího pracovního programu se budou zaměřovat na různé přístupy k dobrovolné registraci u autorských práv. Například eh, existuje takový systém ve Francii, který umožňuje snažší vyřešení sporu v případě sporu eh, autorství. A zejména teď, když OHIM se více přibližuje, přibližuje takovému Evropskému úřadu pro duševní práva, tak by bylo zajímavé se tím více zabývat. Eh, zároveň je otázka, jak se OHIMu daří, pokud jde o veřejné rejstříky. Eh, určitě víte, že Evropský parlament schválil v loňském roce směrnici o osiřelých dílech. OHIM k tomu měl prezentaci eh, k rejstříku osiřelých děl. A některé otázky nejsou u těchto rejstříků vyřešeny. Teď jde asi o 1300 děl, které byly zatím eh, zaznamenány, zaregistrovány jako ozřešelá díla. Nicméně asi 750 z nich eh, pochází z jednoho nizozemského archivu, filmového archivu. Mm, takže tento nástroj je relativně dobře využíván ve filmovém průmyslu, ale jiná odvětví trochu zaostávají. Pak se může hovořit o ehm, provozování těchto rejstříků a zejména pro archivy a knihovny eh, související eh, náklady pro průzkum udržitelů práv, eh, tak tyto náklady představují opravdu bariéru. A proto mm, knihovny a archivy si radši vybírají jinou možnost nevyužití té směrnice o osiřelých dílech. Pak existují typy děl, jako jsou například fotografie, které vůbec nespadají do oblasti působnosti směrnice o osiřelých dílech. To znamená, tím bychom se měli zabývat v následující reformě k autorským právům, abychom napravili tyto nedostatky. Padl také návrh, abychom do pracovního programu eh, zařadili něco k soukromým kopiím. kopiím. Eh, k tomu se eh, vyjadřovala DSM zpráva, o které se dnes hlasovala. Hovořilo se o pojmu škody v angličtině harm a kompenzací, e, ty jsou rozdílné v různých členských státech. A já doufám, že OHIM to bude v budoucnosti řešit a bude tuto otázku také studovat, analyzovat. Kromě toho proběhly různé panelové diskuze. Pan e, Kavada určitě něco v těmto panelovým diskuzím řekne. Já jsem se zúčastnila dvou, jednak k otázce e, ochrany spotřebitele a mladých lidí. A ty diskuze byly do určité míry podobné. Eh, těm, které jsme měli v parlamentu u digitálního jednotného trhu. Merci à vous, madame. Je vais, euh, pour ma part, compléter, si vous permettez. Děkuji. Já to jenom eh, doplním, pokud dovolíte. Já jsem se eh, také zúčastnil po druhé plenárního zasedání tohoto výboru pro harmonizaci vnitřního trhu. Byl jsem překvapen dynamikou této agentury, která umí eh, velice pečlivě, velice uceleně řešit složitá témata. Nebere to na lehkou váhu, je to tedy v duchu nezávislosti, neutrality. Ehm, je to opravdu výborný nástroj. Byli jsme seznámeni s analýzami různých studií, které proběhly eh, pod vedením agentury v průběhu roku eh, na různá témata, o kterých vy jste již hovořila, nebudu se tedy již k tomu vracet. Eh, samozřejmě, ať již je to přístup mladých k digitálnímu světu, problematika duševního vlastnictví, duševní vlastnictví a výkonnost firm v Evropě, to je bod, který je také klíčový. Vše bylo eh, důkladně podloženo, veškeré analýzy a záběry vedly eh, k výměně názorů, které, eh, která byla velmi zajímavá na základě konkrétních podkladů, nebylo to na základě jenom nějakých pocitů nebo ideologických přístupů. To jsou jen některé příklady tedy z těch témat, se kterými jsme byli seznámeni. Rovněž monitorovací výbor provedl průzkum eh, týkající se eh, obchodního tajemství, eh, obchodního tajemství v evropské ekonomice. To je velice důležité téma, protože v současné době diskutujeme o směrnici. Já jsem toho využil a zmínil jsem, že parlament hájí vyvážený text a zdůraznil jsem, že eh, velký důraz kladu na transparentnost, nezávislost eh, a důvěrnost eh, příslušných zdrojů, tak aby třeba i novináři mohli odvádět svoji práci ve veřejném zájmu. Při uzavírání diskuse jsem rovněž hovořil o tom, o myšlence, že bychom měli vytvořit určitý fond, eh, který by zajistil eh, prevenci eh, porušování práv duševního vlastnictví. A do toho fondu by přispívaly členské státy, Evropská unie, jakož i velké evropské obchodní společnosti, protože to je opravdu v jejich obrovském zájmu, aby se jejich obchodní tajemství, aby jejich obchodní tajemství bylo hájeno. Uvidíme, jak to dopadne. Rovněž bychom se Eh, měli zamyslet nad možnou harmonizací sankcí a nad modernizací eh, pravidel fungování eh, zprostředkovatelů. Já i nadále budu s tím monitorovacím výborem v kontaktu a budeme řešit velice podrobně všechny tyto otázky, tak abychom hájili duševní vlastnictví, což je Eh, jeden z hlavních argumentů eh, výzkumu, eh, hlavní argument pro konkurenceschopnost evropských firm, protože prakticky 50 firm aktivně využívá duševní vlastnictví. Pokud ty materiály, o kterých hovořila paní Reda, Eh, ten výzkum a tak dále. Eh, dokumenty, které máme od agentury, vás zajímají, můžete se na nás eh, obrátit. Jdeme dál. Bod 27. Roberte, prosím. Uh, no to je bod týkající se subsidiarity. Dostali jsme jedno odůvodněné, odůvodněné stanovisko příští zasedání eh, ve Štrasburku 14. Eh, prosince a plenární zasedání 11. ledna, to je pondělí, předpokládám tedy v 15 eh, hodin. A ještě bude další zasedání ve Štrasburku v pondělí ano, eh, v pondělí 14. prosince od 19 do 21.22 eh, hodin. Eh, přineste si sendviče, takže děkuji vám za tuto velice příjemnou práci a přeji vám příjemný zbytek odpoledne.